So, guten Morgen, liebe Krásné dobré ráno, kolegyně a kolegové. Vítám vás na pokračování zasedání našeho výboru a vidím, že navzdory eh, sněžení v Bruselu se mnohým podařilo dorazit do parlamentu včas. Eh, u mě doma leží 40 cm, to už je o něco více. Tady, ten, když to srovnáme s tím 1,5 <laughs> cm tady. Ale je docela pěkné zažít Brusel v bílém. Vypadá to lépe než v normální všední den. Máme tady dostatek kolegyň a kolegů, takže můžeme hlasovat. Návrhem bylo, abychom začali bodem programu 12 s Sergia Berláta, Berláta pardon, Potom přijde pan eh, předseda Buzek a já jsem si myslela, že bychom tedy omezili tu diskuzi na 25 a 20 minut. Tedy jeho projev na 25 a 20 minut a za frakci by někdo mohl zareagovat vždycky minutu, minutu a půl a Potom budeme hlasovat o zprávě kolegyně Matias o Alzheimerově chorobě, protože tady máme celou řadu pozměňovacích návrhů, ale myslím si, že se nám to podaří zvládnout. Takže teď bychom se zaobírali zprávou Serge Berláta uznání zemědělství jako strategického odvětví v souvislosti s bezpečností potravin. Tady budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže schváleno. Já sám musím takovací lístek. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 3 Ferreira. Maria Utěz, kdo je za? Proti? Zdržel se? Takže přijato. Pozměňovací návrh 2. Čo Maria Utěz, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 5 Ferreira, Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 Ferreira Joe Marioušis. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 7. Joe Maria Ujas Ferreira. Proti, zdržel se, přijato. 8. Perilio. Proti, Zdržel se. Přijato. 9. Irina Antonescu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Tak to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování k více? Takže ještě jednou zopakujeme hlasování. Ano, prosím, hlasujte ještě jednou. Omlouvám se. Ukončuji hlasování. 22 pro, 25 proti. Zamítnuto. Jedenáctka Jo Maria Učias pro, proti Zdržel se? Přijato. Číslo 10 rovno plom. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 12. Ferreira a Zenis pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 13 pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 14 pro, proti, zdržel se, já bych řekl zamítnuto, ano, 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 17. Esther de Lange pro, proti, zdržel se, přijato. Nummer 19. 19. Oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Dagegen. Proti Zdržel se přijato. Zweiter Teil. Dafür. Druhá část pro. Dagegen. Proti. Gelehnt. Zdržel se zamítnuto. Třetí část. Kdo je pro? Ne, ta odpadá. Ta odpadá. Takže tady máme pak ještě čtvrtou část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 20. 20. Také oddělené hlasování. První část pro. Proti. Zdržel se přijato. Druhá část. Zkontrolovat? Dobře. Takže 21. část kontrolujeme elektronicky. A hlasovací lístek Daniela taky, ano. Ukončuji hlasování. Přijato. Ano, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Třetí část pro. Dobré ráno, proti? Zdržel se? Zamítnuto. Jedna dvacítka pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 22 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 23. Gardíny pro. Proti zdržel se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27 James Nicholson, oddělené hlasování, první část pro Proti? Zdržel se? No já bych řekl zamítnuto, ale raději to zkontrolujeme. Takže první část, zahajuji hlasování. Ukončuje hlasování. Zamítnuto. Druhá část pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Třetí část pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. U 28. Lepáš Maria Učas máme ústní pozměňovací návrh v posledním větě by se neříkalo and promote the development of sustainable agriculture practices, ale bylo by tam pouze and promote sustainable agriculture eh, practices takže develop odpadne. Nikdo nic proti tomu nemáte, takže budeme hlasovat dál, kdo je za 28. Proti. Zdržel se, zamítnuto. Takže ústní pozměňovací návrh nebyl nic platný. 29 pro. Proti. Zdržel se, přijato. 30 pro proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se, přijato. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 33 pro, proti, zdržel se, přijato. 34 pro,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 tak já zcela jasně pro. Přijato. 41 pro. Proti. Zdržel se přijato. 42 pro. Proti. Zdržel se přijato. 43 eh, oddělené hlasování první část pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdržel se. Zelení nehlasují. Tak co to je? Ano, ne, nebo zdrželi jste se? Takže hlasujeme elektronicky k 44. Už jste tak líní už po ránu? Ukončuji hlasování. Uznávám, že pozdě, ale ne příliš pozdě. Ehm, takže přijato. 45 Pirilio Mario pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 bylo staženo, takže 47 pro, proti, zdržel se přijato, 48 pro, proti, zdržel se také přijato. 49 pro, proti, zdržel se, také přijato. 50 pro, proti, zdržel se, přijato. 51 pro, proti, zdržel se, přijato. 52 pro, proti, zdržel se přijato, 53 <clears throat> Rovana Plamp, oddělené hlasování, první část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto, 54 pro, proti, Zdržel se, takže to zkontrolujeme. 54 elektronicky. Ukončuji hlasování. Přijato. 55 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 56 oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Druhá část pro. Proti? Zdržel se také přijato. A potom se dostaneme k závěrečnému hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A výsledek je 44 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo srdečně. Blahopřejeme Sergiovi za tuto zprávu výboru na ochranu životního prostředí. Ich ähm, würde folgendes vorstellen. Já bych vám teď navrhl následující. Pan předseda by eh, se měl přijít každou chvíli, ale vzhledem k tomu jsme poprosili Mariu Matias. No a vzhledem k tomu bychom poprosili Mariu Matias, aby nám eh, řekla něco ke svým eh, kompromisním pozměňovacím návrhům, protože ne všichni sledujete aktuální situaci. Tak Marizo, kdybys nám mohla stručně uvést tu eh, zprávu a potom eh, dáme slovo panu předsedu, předsedovi Buskovi. Ehm, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych jenom eh, několik málo úvodních poznámek tomu, o čem budeme hlasovat a jakých kompromisů jsme dosáhli. Jsou tady omezení pro danou zprávu a ta pro mě znamenala to, že řadu věcí eh, bylo třeba eh, vnést do zprávy pomocí pozměňovacích návrhů. Takže děkuji kolegům za jejich úsilí, nejenom stínovým zpravodajům, ale všem kolegům, kteří předložili celou řadu pozměňovacích návrhů k této zprávě. Já jsem se pokusila o to tež, protože tímto způsobem jsme mohli tu zprávu obohatit Nakonec samozřejmě těch pozměňovacích návrhů bylo hodně a tak ten dokument, který teď máte k dispozici, obsahuje 103 konsolidovaných pozměňovacích návrhů, asi 16 kompromisních návrhů a celkově jsme se snažili těmi kompromisními pozměňovacími návrhy dosáhnout toho, abychom se soustředili pouze na ta hlavní témata a abychom zlepšili zacílení celé zprávy proces eh, mm, zdůrazňování toho včasného screeningu, diagno, diagnostikování eh, Alzheimerovy choroby a dalších demencí, to je jeden z našich cílů. Dále jsme kladli důraz na spolupráci mezi členskými státy a také na hodnocení kroků, které členské státy podnikají. Chceme dosáhnout eh, sloučení eh, jednotlivých aktivit a vyhnout se tomu roztříštění, které nyní panuje eh, v této oblasti. Chceme se lépe poučit eh, z minulých kroků, schromáždit osvědčené postupy ze všech členských států, protože, jak víte, tento problém se dotýká velké skupiny obyvatelstva a je důležité v této oblasti něco podniknout, zlepšit postupy a praxi, která se používá a maximálně využít z toho toho nejlepšího, eh, čeho jsme už v Evropě dosáhli. Další důležitý bod eh, je výzkum. Je třeba využívat eh, posledních nových poznatků. Zatím nám některé poznatky, znalosti chybějí, například pokud jde o zjištění příčin demencí. Ale v poslední době jsme dosáhli pokroku i v této oblasti, v oblasti výzkumu. Je potřeba nepolevit v tom tempu a maximálně spolupracovat napříč Unii. Je třeba zapojit nejenom výzkum v oblasti farmakologické, ale i v dalších oblastech. a o tom hovoří jeden z kompromisních návrhů a posléze je tady důležitá otázka důstojnosti pacientů, pečovatelů a rodinných příslušníků, ale pochopitelně především pacientů. Takže to eh, je ten obsah eh, těch nejdůležitějších kompromisních pozměňovacích návrhů a jak jsem říkala, cílem je zdůraznit eh, tato hlavní témata, na o které nám jde. Ještě jednou bych velice ráda všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy, poděkovala. Maxima, v maximální míře jsem se pokusila zapracovat, takže eh, vnímám naši práci velice pozitivně a pozměňovací návrhy tuto zprávu nesmírně obohatily. Já doufám, že ty kompromisní návrhy také oceníte, že budou odrážet eh, vaše jednotlivé pozměňovací návrhy. Děkuji také stínovým zpravodajům za fantastickou spolupráci. Eh, Děkuji Marize Mateas za eh, poznámky ke kompromisním pozměňovacím návrhům. Máte k tomu nějaké někdo připomínky? vyjádření souhlasu, protestu, odporu. Není tomu tak? Takže kde nám přijde pan předseda? To v 9.30. Tak prostě asi chvilku uh, počkáme, protože teď nemá uh, smysl začínat s hlasováním a potom ho přerušovat. Ale dlouho čekat taky nemá smysl, říká pan předseda stranou. Ja, okay. Wir beginnen mit der Abstimmung. Ja, tak eh, se pustíme do hlasování. Jsme tam zavolali. No, on je prostě někde na cestě. Takže to potom přerušíme. Všechno jde. Dobrá. Pusme se tedy do hlasování. Paragraf 1, eh, odstavec 1, poslanecí návrh 75, Mariza Matias, kdo je pro? A, ah, pardon. Takže kompromis 9 k odstavci 1, kdo je pro? Kdo je proti? kde se zdržela přijato? Druhý pozměňovací nám, eh, druhý kompromis je k dvojce. A eh, je pardon, 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. 79. Eh, Elena Antonescu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. 80. Elena Antonescu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď kompromis číslo 10 k odstavci 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže v takovém případě jdeme dále k 89. Teodoros Skilakakis. První část v rozdělené hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také přijato. 90. S ústním pozměňovacím návrhem ke druhé části a rozdělené hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část odpadá. 91 neznačil dres, kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo ho zdržel? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. E, za, zamítnuto, pardon. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 93. Kdo je pro? Kdo se... Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 11 k odstavci 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Frederik Ries. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12 k odstavci 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 101. Marina Jana Kudakis. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 102. Marina Jana Kudakis. Kdo je pro?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 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sto patnáct. Rozdělené hlasování. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. A potom se dostáváme ke 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 117. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 120. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Takže, milé kolegyně a kolegové, teď tady s radostí vítám našeho předsedu Jiřího Buska. Je to uh, dobrý známý odborník na klimatické změny. Je, byl to člen výboru pro klimatické změny v minulém období. Vedl naši delegaci na poslední klimatické konferenci v Kodani. A pan předseda uh, velmi bedlivě sleduje, co dělá náš výbor podporuje naši eh, práci a ve Štrasburku minulý týden eh, jsme schválili eh, v rezoluci našeho parlamentu ke konferenci v Cancúnu. Máme tady celou řadu odlišných názorů mezi sebou, ale také celou řadu schod, takže já bych teď dal slovo panu předsedu Buskovi, aby nám řekl něco ke Cancúnu, klimatickým změnám a k celé téhle problematice ochrany životního prostředí. Máte slovo. Eh, Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Eh, omlouvám se za to, že vás ruším při hlasování, ale dejte mi prosím sedm minutek. Já vím, že máte před sebou hlasování o další zprávě. Nejprve bych se vám chtěl omluvit. A to za to, že jsem se nemohl setkat eh, s vámi, s těmi z vás, kteří jste eh, se podíleli na delegaci eh, do Cancunu minulý týden v úterý, protože tehdy jsme řešili rozpočet, což byla ta nejdůležitější záležitost a já vedu dohodovací výbor Evropského parlamentu. Podle smluv mám povinnost organizovat tato jednání a také jednání dohodovacího výboru mezi Evropským parlamentem a radou, takže to byla moje primární odpovědnost v té době. Také jsem nepředsedal eh, eh, poslední diskuzi o klimatických změnách eh, ve Štrasburku a opět z toho stejného důvodu bylo to kvůli zasedání předsednictva a měl jsem tyto povinnosti jednání s radou. Ale co chci říci, setkal jsem se eh, s paní Hedegard, eh, s paní komisařkou a prodiskutovali jsme společně ty nejdůležitější záležitosti a vy zřejmě víte úplně stejně dobře eh, jako já od paní komisařky, o co se jedná. Ta nejdůležitější záležitost, která teď podle paní komisařky čeká na prodiskutování, je schválení opatření ke klimatickým změnám, k oblasti lesnictví, transferu technologií a nejde jenom eh, o transfer z rozvinutých zemí do zemí rozvojových, eh, ale jde o výměnu technologií mezi rozvinutými zeměmi navzájem, což je také nesmírně eh, důležité, tedy výměna technologií s Američany, Japonci. Brazilci možná a dalšími zeměmi, tedy zeměmi rozvinutými nebo rozvinutějšími. Hovořili jsme rovněž také o dohodě po Kyoto, o závazné dohodě pro toto období. S paní Koně Hadegard jsme hovořili také o Johannesburgu a klimatické konferenci v Johannesburgu, e, spíše než e, o té konference kankunské. Je to již evidentní, že je potřeba mm, blížit se k té konečné dohodě krok za krokem. Posledně jsem, posledně jsem podepsal a zaslal předsedovi Barrozovi dopis eh, společně se 17 poslanci, kteří eh, navíc k oficiální delegaci chtěli jet do Cancúnu. Ta delegace oficiální se stávala z 15 eh, členů. Navíc tam získalo akreditaci dalších 17 eh, eh, poslanců, nebudou eh, členy tedy té oficiální delegace a vy jste s tímto souhlasili a byla to také dohoda potvrzená konferencí předsedů. Jak víte, tak tu akreditaci sice získají, ale není možné evropskou oficiální delegaci rozšířit nad rámec 15 členů těch 15 členů přepadá na radu, komisi a parlament eh, společně. Ti všichni tedy oficiálně zastupují Evropskou unii a evropské instituce na jednáních eh, s tiskem a tak dále. Ten Pročetl jsem si naše poslední usnesení. Eh, je tam bod 79, eh, eh, kde je prezident či předseda požádan, abych naším jménem se obrátil na komisi šefy států a vlád a tak dále, což jsem samozřejmě na sebe vzal jakožto povinnost, protože je to tak nesmírně důležitý. Úplně na závěr bych vás chtěl informovat o tom, eh, co budu dělat příští týden. Proběhne v pondělí trialog, eh, buď to tedy v pondělí nebo v úterý, bude to příští týden. Příští týden eh, budete v Cancúnu. 15 plus těch, doufejme, 17 členů a v pondělí a v úterý proběhne trialog. Koreper následuje ve středu, rozhodní koreperu bude schváleno či nebude schváleno konferencí předsedů ve čtvrtek. Čtvrtek je to důležité jednání konference předsedů a rozhodnutí rady padne v pátek a poté aby všechno snad mělo optimálně probíhat, takže budeme hlasovat o rozpočtu EU pro rok 2011 a to 15. prosince na našem posledním plenárním zasedání ve Štrasburku. To je moje primární odpovědnost, tomu věnuji v podstatě veškerý čas. Během dvou hodin odlétám eh, z Bruselu do Hágu, abych se setkal eh, s premiérem a jak říkám, to jsou důležité záležitosti, je potřeba diskutovat s členskými státy, vysvětlovat jim naše hledisko. Máme tady společnou odpovědnost a já bych byl velice nerad, eh, někoho, nerad bych někoho vinil, vinil nějakou zemi, která nedala už eh, dříve eh, svůj souhlas. Chápu, že především potřeba diskutovat, eh, jak s evropskými institucemi, komisí, parlamentem, ale i s členskými státy. Příští týden chci vyrazit do Velké Británie na podobnou debatu a na ní se tedy připravuji eh, na začátek příštího týdne. Chopil jsem se této odpovědnosti, ta teď leží na mě a vám přeju ty nejlepší možné eh, výsledky v těch čtyřech důležitých eh, bodech. Eh, pro nás je důležitý ten konečný výsledek a veškeré ty kroky, které povedou k dohodě v Johannesburgu v roce 2012. Přeji vám do vaší práce jen to nejlepší. Exactly seven minutes. Tak to bylo přesně 7 eh, minut, jak jste eh, slíbil. Děkuji vám, pane předsedo eh, že jste přišel mezi nás na výbor pro životní prostředí. Já myslím, že všichni cítí, jak jste nasazen ve prospěch věci ochrany klimatu. Jsem velice rádi, že jste přišel mezi nás. Měl jste dobré zprávy. A sice, že kromě 15 oficiálních členů ještě 17 eh, kolegů prokázalo takový zájem, že pojedou eh, do Cancúnu. Jistě budou moci být akreditováni. Když jsme se o tom bavili a samozřejmě rozpočet je tady eh, klíčová otázka pro plenárku. Věřím, že máte eh, spoustu energie k tomu, abyste eh, zvládnul to vyjednávání se 27 členskými státy jménem parlamentu. Eh, v parlamentu už samo je to někdy těžké a na to ještě se členskými státy, takže vám přejeme hodně úspěchu. Vezměte si sebou z toho svého radostného ducha do Cancúnu a mm, dnes ráno my jsme říkali, že Čína a Spojené státy se navzájem přibližují, takže pokud Evropská unie eh, se dostane do vedoucí úlohy, tak eh, docela jistě můžeme odvést dobrý kus práce a eh, příští rok v Johannesburgu už dosáhneme nějaké dohody. Doufám, že vás tam povedete. So, Präsidenten sind viel beschäftigt. Das, uh... Takže předsedové jsou docela jistě mm, hodně zaměstnání mm, a tím uh, vlastně mi dostává takovou trošku sílu pokračovat tady v hlasování. Byli jsme u kompromisu 14 k odstavci 7. A kdo je pro? Kompromis 14. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále tady máme 132 dvoj. Paulo Bartoloci, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kon- kompromis 15 eh, eh, k odstavci 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 145. Nesačilders, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Zamítnuto. 146. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 179, eh, pardon, 180, říká vám předseda, kde pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 148, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 150, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 151, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel. Přijato. Kdo uh, je pro 150? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, pardon, zamítnuto. 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 16. K odstavci 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 166. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 167, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 168, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A eh, přijato. 169, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 170, a eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 171, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Aha. Zamítnuto. 173. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 174. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 175. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 176, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 177, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kdo se... Zamítnuto. 178, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 181, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 183 s ústním pozměňovacím návrhem a rozdělené hlasování pro první část, kdo je, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, druhá část, kdo je pro, s ústním pozměňovacím návrhem to vlastně odpadá.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 Kdo se zdržel? Přijato. Teď se dostáváme k úvodním ustanovením, říká pan předseda. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Přijato. Tak se dostáváme ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také přijato. Kolem tady máme devatenáctku od Eleny Antonesku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvacet sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování o 27. Končím hlasování. Zamítnuto. 28. To je jazykový. Ale musíme o tom hlasovat. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Třicet a třicet, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 31 odpadá, 32. 32, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 34. Eh, rozdělené hlasování o ústních pozměňovacích návrzích. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část odpadá. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat, eh, eh zamítnuto. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Takže druhá část je zamítnuta. Kompromis číslo 5 nyní. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijel tam. 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 58. Jenom o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A liberálové mi na konci hlasování vysvětlí, jak se stavili ke všem těm věcem, kde byli proti. Ale to udělejme až dodatečně. 59. Jenom ta první část, kde je pro, kde je proti kdo se zdržel? Přijato. Druhá část je stažena. 60, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 66. Oddělené hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zajímavé. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 68. Filip Živen. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 71, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 72, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 72. Končím hlasování. Přijato. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 38 pro, nikdo proti, jedno jediné zdržení. Já gratuluji Marize Matias. Takže eh, na pana předsedu jsme počítali eh, s půl hodinou a on musel hned pryč, takže jsme získali 20 eh, minut a v půl začneme přesně se slyšením Katrin Žeslen Lanuel s FC v Parmě. 20 minut přestávka. Thank you very much.